Eh, zasedání je znovu zahájeno, usaďte se prosím. Nyní přistupujeme ke třetí kole volby. Žádné nové kandidatury na úřad eh, předsedy Evropského parlamentu podle našeho jednacího řádu jsem eh, do třetího kola neobdržel kandidatura a v druhém kole, nebo kandidatury z druhého kola jsou zachovány. Nyní poprosím sálové úředníky, aby rozdali hlasovací lístky a obálky. Prosím skrutátory, aby zaujali svá místa.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 Zahajuji volbu, můžete všichni odevzdat eh, své hlasy. Dámy a pánové, hlasovali všichni, rozdali všichni hlasovací lístek. Ptám se ještě jednou. Chce ještě někdo hlasovat, odevzdat svůj hlas? Frage deshalb ein drittes Mal, tam se po třetí, chce ještě někdo odevzdat svůj hlas? Das ist nicht der Fall. Není tomu tak, tím pádem je toto kolo hlasování u konce. Pane poslanče Brecele, vaše poznámka bude e, zapsána do zápisu. Byl bych rád, kdybyste se choval v souladu e, s jednacím řádem. Teď je eh, schůze opět přerušená a vyhlášení eh, výsledku bude oznámeno zvonkem. a rovněž to bude ukázáno na obrazovkách, eh, kdy je potřeba se vrátit zpátky do salu.